Odpovědné řecké orgány mě předložily žádost na od zrušení imunity kolegy Spirose Danenise podle článku 6 odstavce 2 jednacího řádu předávám tuto žádost výboru pro právní záležitosti. Právní výbor na své zkuzi od 12. 17. 12. 2012 ověřil mandáty nových členů a jednomyslně navrhl, abychom jejich mandáty prohlásili za platné. Týká se to paní Justiny Vitauskajte s účinností od 21.11.2012 a paní Moniky Panajotové s účinností od 6.